<clears throat> Zasedání je zahájeno. Dobrý den, dámy a pánové. Další bod na pořadu jednání je zpráva Wolfa Klince o koordinaci pravidel správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cených papírů. A prvním řečníkem je pan Klinc. Čtyři minuty. Pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. V červenci roku 2008 Evropská komise předložila návrh na